Dobrý den. Opět zahájíme eh, naše jednání. Jsme u bodu číslo 11 a já bych eh, mezi námi ráda přivítala kolegu Joptyho, eh, který se stará o rozpočet a jsme rádi, že se něco dozvíme o vašich prioritách, protože samozřejmě máme zájem na tom, aby i naše priority, které máme my, našly zohlednění ve vámi předloženém návrhu. Spravodaj pro toto téma mezi námi ještě není, ale já vám už teď dám ráda slovo. Prosím. Grazie Presidente, grazie eh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chci poděkovat výboru a samozřejmě vám děkuji za to, že jste mě tak přátelsky přivítala a že mi dáváte možnost vás seznámit s metodickými a obsahovými prvky tohoto rozpočtu. A zejména se budu zaobírat jednou věcí, která je obzvláště významná pro výbor pro kontrolu rozpočtu. Tady se to týká výdajů, na rozdíl od výboru pro kulturu, kde jsem byla, kde se to samozřejmě týkalo jiných témat. A s ohledem na výdaje vám tedy podám několik informací. Ir že situace není úplně jednoduchá. Víme, že cílem v těch týdnech a měsících před námi je dospět k nějakému stanovisku Evropského parlamentu. Doufáme, že se nám podaří dosáhnout maximální většiny, maximálního koncensu z politického hlediska. To znamená, že je třeba do toho také zahrnout politické frakce a snažit se do toho zapojit samozřejmě také výbory. Hlavní je ten koncensus, Je třeba pracovat jak na úrovni frakcí, tak na úrovni výborů. O tom jsem přesvědčen. Hlavní prvek, nejkomplikovanější věc je otázka dohodovacího řízení. A jako v minulosti je zapotřebí, aby zpravodaj parlamentu měl pevné stanovisko, které by, ve kterém by se mohl opřít o parlament, když bude vyjednávat s radou. Takže eh, to je jedna věc. A další otázka, která má co dočinění s metodou. Eh, co se tedy metody týče, víte velmi dobře, do jaké míry je E, vlastně ta otázka e, rozpočtu Unie opravdu e, takovým balvanem. Je těžké v tom najít možnost něčeho nového, něčeho překvapujícího, něčeho dynamického. Rada na tohle neslyší. Velmi často je rada ještě mnohem striktnější než rozpočet sám je ještě více zakopaná v těch svých eh, zákopech. A my přitom potřebujeme určitou postačující vyjednávací marži, abychom mohli vyjednat své priority. Priority, které jste nepochybně nalezli v těch hlavních směrech, eh, které jsme nechali schvalovat minule. Ale eh, ono jde vlastně o dvě zásadní věci. Nejprve je to otázka růstu, není-liž pravda, nové plány, nové programy, investice, ale zároveň je samozřejmě také třeba se soustředit na ty zásadní problémy. Administrativa, univerzity, vědecká pracoviště. Chtěli bychom e, vlastně si zaručit stejnou úroveň investic, zajistit, aby tyto investice byly k dispozici a mohly být použity s cílem dosáhnout maximálně dobrých výsledků, aniž bychom zapomínali na tu sociální dimenzi. A zase Slyšel jsem tady, jak se o tom hovoří v jiných výborech, slyšel jsem různé stezky a nášky, například ve výboru pro zaměstnanost, který hodně očekává právě z hlediska sociálních eh, priorit a to je v pořádku. To jsou totiž také očekávání eh, evropských občanů. Takže asi tolik k prioritám. A teď máme nový program A já se dostávám k výzkumného programu a také k programu e, obranému. E, parlament se v tomto směru dost exponoval. Ale e, program obrany neznamená, že by jsme měli jinde ukrajovat z těch finančních prostředků. A teď se dostávám k tématu, které se týká vašeho výboru pro rozpočtovou kontrolu. Náš evropský eh, eh, evropský státní zástupce, to je takové naše novorozeňátko. Takže z eh, formálního hlediska to ještě není úplně jasné. Mělo by to všechno začít fungovat od roku 2019. To znamená, že pro rozpočet 2019 prostřednictvím pozměňovacích návrhů k rozpočtu 2019 bude třeba financovat toto, e, státní, e, toto zastupitelství. E, to znamená, že tam budou nějaké převody z DG Just a také Eh, nejen finanční, ale personální. A je zapotřebí, aby tento úřad evropského státního zástupce měl možnost skutečně pracovat do těch, v těch budoucích letech. Evropský úřad veřejného žalobce. Ale... A poslední věc. Já vím, že eh, tady je vlastně před námi program, který vám ve vašem výboru Eh, připadá zásadní a eh, důležitý. Eh, pak je tady vlastně otázka Albánie, Turecka a Srbska v programu v předvstupního charakteru. V tomto směru budeme spolupracovat. Takže asi tolik k mé stručné prezentaci a teď E, tedy bych rád vyslechl vaše otázky, vaše připomínky, vaše příspěvky a budu se na ně následně těšit i v písemné podobě. Plně poslední věc na závěr. Mezi vámi, námi a dalšími výbory nemůžeme zůstat E, prostě v takovémto vztahu je třeba, aby se to všechno vyřešilo do e, toho dohodovacího řízení. Děkuji mnohokrát. Moc děkuji i za vaši otevřenost. Vycházím tady z toho, že jste otevřený. My často máme potíže s tím, že jako výbor vidíme, že rozpočet je implementován, ale všichni se soustředí na ten počet na začátku, ale nikdo už nehledí na to, co je na konci, co z toho vzejde. Máme prozbu, kterou opakujeme již mnoho a mnoho let bez jakéhokoliv výsledku, vždycky to stroskotá na radě. A sice rozpočet pro dohlížecí či kontrolní výbor OLAFu má pět lidí a 100 tisíc eur. Oni se musí prostě vypořádat s tím nezávisle na tom, co všechno musí dělat. My jsme se pokoušeli to o 20% navýšit je to relativně směšná suma, nikdy se nám to nepodařilo. Většinou to ztroskotalo na odporu rady a my to zase tedy o to požádáme. A já jsem vás chtěla požádat, abyste to také si odnesl sebou, abyste to e, přednesl na tom závěrečném vyjednávání. Máme tady pět a je pět státních zástupců, kteří pracují pro Evropskou unii a dostávají sice diety, ale jiná, a možná denní honorář, ale velice často musí otáčet euro, aby vůbec prostě tady pracovat mohli a to mi přijde naprosto nedůstojné, abychom takto zacházeli s lidmi, kteří se angažují o to věc. A je třeba, abychom také hovořili s Evropskou službou pro, zahraniční, pro vnější činnost, a protože to je stará záležitost. Vždycky to prostě stroskotá na nějaké hloupé náhodě, či co já vím, ale musíme tady skutečně na tom stále znovu trvat. Důležitá je integrace těch zvláštních pověřenců pracujících v té vnější oblasti. Moc jich není ale ty, co máme, musí být integrováni do SVČ, protože jinak máme vepředu na místě v terénu nějakého evropského velvyslance, máme tam specifického pověřence, jo, pardon, specifického vyslance, a proto je nutné, abychom tam měli také nějakého specifického pověřence v Evropské službě pro vnější činnost. E, o tom se hádáme s radou, ale myslím si, že ta hádka jistě e, se vyplatí, protože má svou hodnotu. A třetí bod, třetí bod promiňte, generální ředitelství regionál spravuje každý rok mnoho miliard. Skutečně mnoho miliard a dává je členským státům na fondy soudržnosti 50 auditorů se v generálním ředitelství regionále stará o tyto peníze. A kdybychom mohli tato místa navýšit pro možnost kontroly těchto fondů, tak jsem si jista, že nakonec by se to projevilo na zvýšení efektivity při vydávaných penězích. To by se asi nelíbilo ani komisi, nebude se to asi líbit nikomu, ale věřte nám, bylo by to skutečně důležité i pro ty země samotné, protože se domnívám, že když pomáháme ze začátku zemím opravdu, tak potom nebudou muset vlastně nic jako na to doplácet. To je moje připomínka. Má někdo z kolegů ještě nějakou připomínku? Chce někdo něco říci? Tomáš? Ty, uh, vy o týmu, že eh, mezi nás eh, dneska zavítal. Myslím si, že je dobrý si vyměnit naše pohledy. My jsme mluvili, nebo Inge Gressel tady hovořila z pohledu Budget Control Committee. Já bych chtěl eh, hovořit jako člověk, který se zabývá rozpočtem na bezpečnost, kdy v oblasti třeba bezpečnosti my nemáme peníze na základní věci, na vybavení těch lidí, nemáme peníze na operace. Eurojustu v polovině vlastně těch operací dochází peníze na to, aby se státní zástupci eh, setkávali. A tady stíháme trestnou činnost v, v řádech prostě miliard euro. A my potřebujeme, aby opravdu někdo se těmato věcmi systematicky zabýval. A je poměrně trapné, hloupé a nedůstojné, když jako, eh, jako reportér opinia navrhnete navýšení peněz a pak k tomu navýšení vlastně nedochází nebo není to podpořeno z hlediska, eh, z hlediska eh, výboru pro budget, pro, pro vlastně celkový rozpočet, protože si myslím, že ty lidé, kteří na tom pracují, jako já, se tomu věnujeme čtyři roky a věnujeme se intenzivně. Jezdíme po těch agenturách a víme, co jsou potřeby a co jsou třeba nesmysly, které se někdo snaží do toho rozpočtu uh, vlastně dát. A další věc, která tady byla zmíněna, jestli já jsem tady četl v těch poznámkách a představení toho, co budete představovat, jestli jste se koukal na discharge, třeba komise nebo agentur za rok 2016, my jsme tam vystihli spoustu problémů, spoustu neefektivního rozhazování peněz. Tady máme dneska diskuzi o zvláštních zprávách, minimálně v těch dvou zprávách jsou prostě kontroverzní věci, kde není měřený žádný efekt těch peněz, kde nejsou nastaveny, jsou nastaveny kvantitativní cíle, to znamená, měříme třeba počet některých věcí, ale neměříme kvalitativní cíle. To znamená, neměříme třeba přidanou hodnotu v tom regionu. Nekoukáme se, jestli když dotujeme eh, soukromou službu, jestli ji nedělá efektivněji stát a naopak. Já vám dám jeden příklad. V regionálním rozvoji my jsme podpořili 100 miliony v České republice pekárnu premiéra České republiky na to, aby dělal lepší toustovej chleba. Vždyť se všichni občané České republiky musí smát, co to za blbosti vyhazujeme. A proč Mám někomu dotovat z evropských peněz a z daní daňových poplatníků soukromou tiskárnu, aby dělal lepší toustový chleba. Když vedle mám, tiska, eh, když vedle mám pekárnu, která, která je schopná vlastně to udělat daleko efektivněji, lépe a za, za méně peněz a dokonce z evropských dotací. Já si myslím, že tohle jsou věci, které musí být v tom budžetu, v tom rozpočtu zohledněny. Je potřeba opravdu při vyjednávání se členskými státama dát důraz na efektivitu. A k těm poslední poznámka jenom krátká k těm eh, navýšení počtu auditorů. Ano, je to dobrý nápad, ale my jsme zjistili třeba při kauze Čapí hnízdo v České republice, že ani auditoři, a několik auditorů neodhalili podvod. Až teprve OLAF ten podvod odhalil. A to si myslím, že je taky otázka, kterou bychom měli s komisí určitě při vyjednávání o rozpočtu probrat. Uh, Děkuji, pane předsedkyně, já bych chtěl také pana kolegu Viotyho tady přivítat. Má před sebou velkou a důležitou práci v parlamentu a musím říct, že si vede dobře. Vítáme ty priority, které v rozpočtu eh, také zmínil pro udržitelné inovaci, klimatické, eh, boj s klimatickými změnami, eh, bezpečnou mm, situaci v oblasti migrace. To jsou velice důležité priority priority i e, zaměstnanost mládeže mezi ně patře. My víme v tomto výboru, že e, výbor e, či účetní důr a další udělali plno zpráv i k otázce zaměstnanosti mládeže. To je velmi, velmi důležité. Po takovém pomalém startu došlo k výraznému postupu vpřed, takže to si myslím, že je dobré. Pokud byste vy tohle nemohl sám tam zapracovat, tak možná někdo z spolu spolupracovníků. Potom je tady další otázka 3,2 desetiny. E, to je částka e, e, chybovosti, nebo teda úroveň chybovosti poslední zprávy. To je velmi, velmi dobré a budeme o tom ještě dále hovořit. Pak je tady otázka implementa- úrovně implementace v členských státech. To je vlastně poslední rozpočet stávajícího finančního rámce. Brzy se dostaneme k návrhu na další finanční rámec. Samou otázkou je, pokud to nevydáváme na eh, politiku soudržnosti a ty správné věci, tak to bude vlastně výmluva pro ty, kteří chtějí rozpočet zkrouhnout, aby tak učinili. Takže je důležité se tímto zamývat, zabývat. Vy jste zpravodajem pro rozpočet. Není eh, snadné tlačit eh, členské státy na to, aby vydávali peníze. Nicméně musíme na to všichni dbát, zajistit, aby politika politika soudržnosti, finanční prostředky z fondu soudržnosti byly opravdu vydány eh, a aby nesly výsledky pan kolega Ciller, který také bude pracovat na našem stanovisku. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já se omlouvám, že jsem dorazil poněkud později, nemohl jsem si vyslechnout eh, pana Větela, byl jsem právě eh, ve výboru pro regionální spolupráci a tam se právě jedná o tom, jak zachránit peníze politiky soudržnosti a strukturální fondy. Eh, jak Eh, uspůsobit ty nástroje tak, jak byly koncipovány, aby ještě byly schopni, funkčně schopné eh, po roce 19 a 20. A jak to bude vypadat s těmi národními obálkami a zda je, zda budou prostě mít svůj užitek. To je tamto téma. Také se jedná o legislativní předpisy, které se teď také snad mění a to, domnívám se, se potom projeví také na rozpočtu 2019, protože je to předposlední rok eh, toho subvenčního období. Pak bychom se měli také bavit o tom, aby ty věci, které jsme kritizovali v udělování absolutoria, věci, které se neuskutečnili v minulých letech, tak jako například zemědělství, ten program Greening, ozelenění nebo program pro mladé zemědělce, jak jim pomůžeme k tomu, aby byli afektivnější, anebo eh, pakliže tedy eh, se prokáží jako neefektivní, tak jak prostředky tam převedeme do jiných eh, kanálů, kde bychom měli hmatatelné výsledky rozvojová politika. Tady mají být ty svěřenecké fondy, trust funds, byli jsme alespoň tak ujištěni ze strany kolegů z komise a také z ASVČ, z Evropské služby pro vnější činnost, Takže pravděpodobně i tam se budou používat peníze. Teď probíhá eh, konference k Sýrii eh, v Bruselu, dělají se tady přísliby miliard, pro návracení imigrantů a já jsem tedy zvědavý, odkud ty prostředky mají přijít. Zda to skutečně všechno přijde ze členských států, anebo zatím tím také e, e, nebude tak trošku trpět e, evropský rozpočet, zda nebudou prostředky uvolňovány z něho. Co se tady děje tedy? Potom otázkou je, odkud všechny ty prostředky mají přicházet, protože stojíme před eh, výzvami, eh, kde jsme neměli původní jednotný postup. Měli jsme tady prostě nejrůznější eh, postupy, jak seškrabávat peníze z různých oblastí. A jak tedy eh, ty peníze správně jak, ať už je to pro zemědělství, rybolov nebo politiku soudržnosti, protože tyto tři politiky se jmenují jako první, protože Derek už upozornil na to, že v tom či onom členském státě eh, fáze implementace se ještě nerozběhla tak, jak by to v pátém či šestém eh, roce implementace subvečních programů mělo probíhat. No, bude to jistě zajímavá úloha. A zároveň tady běží jaksi protichudná diskuse o víceletém finančním rámci. Přičemž my pro stávající subvenční období nemáme ani slušné hodnocení v polovině období. A já přeji tedy kolegu Vjotimu hodně úspěchu. Eh, při stanovování priorit pro rozpočet 2019 a my z výboru pro kontrolu rozpočtu zcela jistě k tomu předá naše stanovisko. Děkuji. Děkuji a za komisi, prosím. Uh, thank you, chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jménem Evropské komise eh, bych chtěl uvítat tuto výměnu názorů eh, se zpravodajem panem Viotym. Eh, v komisi jsme vzali na vědomí jeho komentáře, právě tak jako komentáře poslanců tohoto výboru. Samozřejmě podáme zprávu o této výměně názorů v komisi a pokud Jde o tu poslední konkrétní poznámku pana Celera eh, ohledně dárcovské konference pro Sýrii, eh, tak tu též otázku mi položili včera ve výboru Bač. Takže využiju té příležitosti eh, a odpovím na ně i nyní. Nemýlím-li se, tak ta probíhající konference na této konferenci komise hodlá učinit závazek v podobném řádu jako závazek eh, z loňského roku. Je to tedy příslip 560 eh, milionů euro, což je částka totožná k částce z minulého roku. A komise eh, to také začlení do návrhu rozpočtu na rok 2019, který by měl být zveřejněn za měsíc 23. května. A stejně jako v loňském roce komise navrhne využít různé zdroje z rozpočtového okruhu 4 a potom také nealokované rezervy e, na uhrazení této částky. To je návrh komise samozřejmě a pak bude na radě a komisi, aby rozhodla o e, konečné podobě. Pan Vioty, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. A děkuji také kolegům, kteří se zúčastnili této výměny názorů. Pro mě to bylo velice zajímavé a také velice užitečné. A mám nyní představu o hlavních prioritách vašeho výboru pro rozpočet příštího roku. Velice pozorně jsem si poznamenal vaše připomínky ohledně OLAFu, ohledně Eurojustu a tak dále. také co se týče finančního nařízení Sýrie e, a tak dále. E, to jsou věci, které zaznívaly i v dalších výborech, které jsem navštívil. Chtěl bych poděkovat zejména panu Volnovi za e, odkaz na Europort, na nezaměstnanost mládeže a záruky pro, mlá, na, záruku pro mládež. Jak jsem už říkal, dnes ráno jsem diskutoval s kolegy ve výboru EMPL a mohl jsem je odkázat na vaši práci, což je velice užitečné při přípravě příštích fází vyjednávání. Já bych vlastně mohl zkrátka čekat na vaši zprávu a na váš dopis. A myslím si, že je velice důležité, abychom spolupracovali. Pro mě je velice příjemné eh, chodit po různých výborech, eh, protože tu potkávám přátelé a kolegy a zjišťuju, že lidé mají stejné, stejné problémy na různých místech. I v radě eh, jsou různé země, které mají podobné problémy a je vždycky dobře moci se obrátit na svou vlastní vládu a jak si ji obměkčit. To je také velice užitečná věc, která pomůže Evropskému parlamentu a pomůže i mně s mou zprávou. Tak to je ten nejžavější bod v pekle, abych tak řekla. My děláme, co můžeme a víme, že nemáte žádnou jednoduchou úlohu. Eh, jistě vypracujeme také stanovisko, ale eh, buďte mm, ujištěn, že chceme, abyste to probojoval až do konce. Mm, my prostě Víme, že je to velice obtížná záležitost. Děkuji mnohokrát za to, že jste přišel. Těším se na spolupráce a hodně úspěchu. A tím se dostáváme ke konci tohoto bodu a dostáváme se k bodu číslo 12. A to je zvláštní zpráva EUD číslo 9 2018 a naším zpravodem je pan Liberacký a za účetní dvůr pan Herix. Prosím. Segete. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení páni poslanci, děkuji vám mnohokrát za pozvání a za to, že tady mohu krátce představit tuto zprávu. Zahájím hospodářským významem. To se ukazuje v tom, že eh, jsme měli 97 PPP projektů eh, v hodnotě 363 miliard eur. Většina projektů eh, se konala v sektoru dopravy. V roce 2016 to byla třetina. Finanční význam nám tady trošku pokulhává od roku 2000 do roku 2014, totiž jenom pro 64 takových projektů eh, byly poskytnuty evropské subvence 5,6 miliard eur z Evropské unie a od roku 2015, o tom třeba se zmínit, existuje možnost, aby tyto projekty byly také subvencovány z Evropského fondu pro strategické investice neboli EFSI. A teď se dostávám k doporučením zprávy a začnu institucionální, institucionální konstrukci a plánování. Máme tady velké deficity jak v právním e, rámci, tak v institucionálním rámci a v postupech jako takových. V členských státech neexistuje jasný koncept a žádná jasná strategie pro využívání PPP těchto veřejno-soukromých projektů, eh, protože většinou se používá jenom proto, aby získávali další eh, prostředky. Evropský účetní dvůr ve většině členských států konstatoval nedostatečnou zkušenost a nedostatečné odborné znalosti, stejně tak jako nedostatečné administrativní kapacity příslušných úřadů, především pro implementaci projektu. A tím vzniká podstatné riziko, že na rozdíl od snahy Evropské unie, Eh, aby tady bylo takovéto pákové působení pro používání finančních prostředků EU, aby to nepřispívalo jenom k znožení soukromého kapitálu. Máme tady tedy eh, následující doporučení Evropského účetního dvora. Členské státy by měli, neměli podporovat další intenzivnější a rozšířenější použití PPP, dokud se neodstraní stávající nedostatky. Měly by být poskytovány komisi finanční prostředky pouze eh, v těch oblastech, kde bude velká strategická relevantnost a je třeba naprosto jasně Eh, koncipovat politiky a strategii tam, kde jsou nejvhodnější. V souvislosti s přípravou a proje- eh, prováděním těchto projektů eh, Evropský účetní dvor hm, poukázal na riziko nedostatečné konkurence, protože výběrová řízení pro velké infrastruktury jsou odvíjeny přes jeden, jedno jediné výběrové řízení a masivně to omezuje účastníky tohoto řízení. Potom tady máme nedostatečnou přípravu projektů eh, ze strany partnerů a také podepisování smluv aniž byly vyřešeny směrodatné otázky, jako například mm, obstarání si nezbytných povolení nebo uzavření eh, nebo ukončení nezbytných vyvlastnění půdy třeba při dopravních projektech. A také neúčinné, neefektivní výdaje. Došlo k pokusům Například u sedmi z devíti uzavřených projektů v Řecku, Španělsku a Francii až do 52 měsíců prostě došlo k ohromnému nárůstu cen. To znamená, dodatečné veřejné prostředky ve výši 1,9 miliard eur bylo zapotřebí aby se projekty vůbec mohly dokončit. V Řecku 1,2 miliardy, ve Španělsku 0,3 miliardy a z této částky eh, bylo 30 také dáno k dispozici z evropského rozpočtu. A tyto neúčinné výdaje eh, byly více než 20 celkových nákladů. A teď dovolte, abych něco krátce řekl k Řecku. Protože Řecko z 95% eh, vyčerpalo prostředky evropské, čili 3,3 miliardy eur, což Španělsko, Francie 5 nebo 6%. Tady se, my jsme se dívali na tři dálnice. 755 kilometrů eh, to se začalo stavět zhruba současně tyto tři dálnice a to už tedy z hlediska plánování celý ten projekt ta vlastně spochybňuje. U dvou projektů došlo ke snížení až k 50% snížení objemu jako výsledek toho. Náklad na jeden kilometr silnice stoupl až o 69%. A to v souvislosti s příliš malým zatížením dálnic z Řecku tak jako tak. Hmm, takže doporučení proto zní Členské státy by měly finanční dopad spoždění a dodatečných vyjednávání, ke kterým jednali, dát na, snižovat na účet PPP a sice tím, že tady budou jasná ustanovení ve standardních smlouvách a že e, to bude všechno zakotveno, prostě a ne až potom nějaké následné zvyšování cen. A teď bych se chtěl zaobírat hodnocením těch projektů e, vlastně udělování eh, prostředků eh, se konalo bez předešlé analýzy, například v Řecku a v analýze, eh, pardon, ve Španělsku a teprve ve Francii a ani ve Francii, ani v Irsku nebyl žádný předpis na provedení takové analýzy. A proto tady byly nedostatky v tom prokázat, zda tyto alternativy mají skutečně ten nejlepší poměr ceny a výsledku ve srovnání s jinými možnostmi realizace před, a také prostě byly tady příliš optimistické scénáře, co se týče pozdější poptávky. A to vedlo k nižšímu využívání například v oblasti informačních a komunikačních technologií. Těchto 79% ve Francii a Nizozemí, ale u těch dálnic využívání bylo méně než 55%. Ve Španělsku a v Řecku to bylo ještě níž. No to ještě nemáme zcela jasné údaje, máme jenom předběžné údaje. A nebylo tady přiměřené, koherentně, ani účinné, ani efektivní použití prostředků. A to znamená buď příliš velká rizika pro soukromé partnery, zejména tam, když riziko poptávky nebude moci být manažováno tím soukromým partnerem. Máme tady riziko také negativních vedlejších efektů a sice ta možnost, že tyto PPP projekty eh, budou zaknihovány eh, jako položky které nemusí respektovat výsledovky a nebo vlastně se tím znevýhodňuje transparentnost, zejména co se týče eh, budoucích závazků a také dopad na zadlužení a deficit eh, jednotlivých členských států. Tato doporučení se týkala jak komise, tak členských států. Komise by podle našeho názoru eh, měla eh, poskytovat podporu jenom takovým PPP projektům, že volba takového projektu je založena na hospodářské rozvaze a nikoliv na pouze statistice a členské státy by měly zaručit, že tyto PPP projekty skutečně jsou nejvýhodnější vůči jiným možnostem a že jsou na základně solidních analýz vybrány. Takže, paní předsedkyně, dámy a pánové, souhrně bych rád konstatoval, že eh, veřejno-soukromá partnerstvím, čili PPP v Evropské unii, mají velké deficity, a pouze omezené výhody. Děkuji. Děkuji, to je poměrně frustrující zpráva, já jsem to eh, četla. Nicméně zpravodaj je pan Liberacký, prosím, máte slovo. Speak Polish. Můžu mluvit polsky, když dovolíte? S velkou radostí jsme se setkali eh, s týmem z účetního dvora. Diskutovali jsme o této zprávě a o jejím obsahu eh, velice dlouho. A musím říci, že jde o vynikající dokument. Opírá se do značné míry o fakta, a myslím si, že s doporučeními nelze než souhlasit. Měl bych k tomu ještě několik eh, svých osobních dalších doporučení. Před několika lety v našem výboru a eh, ve výboru pro dopravu jsme přemýšleli o tom, zda by neměly existovat specifické pokyny nebo snad dokonce směrnice o tom, eh, jakým způsobem zacházet s partnerstvími veřejného a soukromého sektoru. A dospěli jsme tehdy k závěru, že zájmy veřejného sektoru by měly být patřičným způsobem zohledněny. A to, co vidíme tady v této zprávě, to je kritika tendence veřejného sektoru přehlížet veřejné zájmy. Vidíme tady podporu eh, velkých, eh, velkolepých projektů, které budou mít dopad dříve, než nastanou příští volby. Když se čteme tento dokument, tak tam vidím velice špatné zvládání rizika. Právě tak politická rizika, jsou předmětem nesprávných rozhodnutí a nesprávného zacházení. Došlo k tomu v Řecku, kde nová vláda odmítla plnit závazky předchozí vlády a v tom Řecko není samo. Je potřeba správná analýza zisku a ztrát, a to i pro soukromé partnery. Máme tu problémy s nedostatečným monitoringem a nedostatečnými reakcemi na události, které potom vedou k hromadění nákladů. Za druhé, často je špatně vyhodnocený eh, časový rámec návratnosti investic. Tady souhlasím s účetním dvorem. Občas jsou projekty dobře míněné, ale místo, aby dělali to, co je potřeba, aby to mělo eh, pozitivní efekt někdy za deset let, tak se rozhodne udělat něco velkého a spektakulárního v krátkodobém horizontu, což je věc, která je napováženou. Pokud jde o komisi, od ní velice často slýcháme, že, toho, to, že tohle se komise netýká, že tohle je věc členských států. že Komise se do toho nebude zapojovat. A tak si můžeme klást otázku, k čemu tedy sakra komisi máme. Potřebujeme vůbec komisi? Jestliže se do toho komise nechce zapojovat, jestli je komise jenom přihlížejícím, tak jaká je vlastně její role? Eh, já si myslím, že potřebujeme radikální změnu. Eh, komise se nesmí takto zříkat z odpovědnosti. A už vůbec ne v kontextu 500 miliard, které jsou v EFSI. 500 miliard euro se má alokovat. Je to 500 miliard euro, které mají jít na velké projekty. Zapojena je také EBRD, Evropská centrální banka, soukromí investoři. Čekají nás velké investice a potřebujeme správnou politiku soudržnosti, potřebujeme eh, infrastrukturní soudržnost a usilujeme o reindustrializaci Evropy. Tohle všechno je před námi a proto tato zpráva přichází v pravý čas. A to, co Evropský účetní dvůr předložil na náš stůl, jsou zjištění, která je třeba brát vážně a musíme najít způsob, jak ty zmíněné problémy vyřešit. A byl bych opravdu rád, kdyby Evropská komise přestala strkat hlavu do písku a zhostila se svého úkolu. Ano, máme sice krátkou prezentaci, ale přesto bychom chtěli ještě dát slovo komisi. Eh, pan Teatros generálního sekretariátu, eh, popište prosím svou roli při rozhodování o PPP. Kde jste? Tamhle, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za to, že jsme mohli e, přijít a diskutovat s vámi o tomto velice závažném tématu ohledně toho, jak tedy e, veřejný sektor může podporovat investování různým způsobem. Úplně nejdřív bych rád řekl, že sdílíme některé ze závěrů zprávy, samozřejmě zkušenost s tím partnerstvím soukromého a veřejného sektoru v Evropě je různá, hodně závisí na eh, sektoru, hodně závisí na příslušném státu. Každopádně je důležité hodně se soustředit na otázku technické kapacity. Pokud totiž má projekt eh, od stolu posunout se k implementaci v terénu, tak je zapotřebí se nad tímhle zamyslet, aby peníze byly opravdu dobře využity. Musím říct, že komise na tento model až tak nesází. Je to jeden model z mnoha. A jak víte a jak bylo řečeno, ty zkušenosti jsou smíšené, nicméně je to model, který funguje docela dobře v některých členských státech a v některých zemích umožnil tento model eh, veřejného a soukromého partnerství eh, dospět k určitým velice pozitivním výsledkům. Pak je tady otázka investičního plánu pro Evropu. V rámci, v rámci tohoto plánu existoval specifický pilíř právě eh, co se týče technické pomoci, technické podpory veřejným orgánům. To také eh, vlastně implementováno s Evropskou investiční bankou a musím říct, že tady v tomto směru máme některé dobré zkušenosti a eh, příklady. Další důležitý aspekt, který bych měl zmínit, se také týká evropského či investičního eh, plánu pro Evropu. Ten ovšem nezahrnuje pouze velké investiční celky, ale taková eh, další možnosti, totiž eh, polovina podpory jde na středně a malé, velké podniky a malé podniky. Takže jistě Eh, tyto smíšené projekty v pomocí jedného postupu bylo umožněno eh, vládám a státním orgánům dosáhnout na velké projekty. Co se týče k těm, to, těch spoždění, ano, tady je třeba vzít eh, v potaz krizi, finanční krizi a následnou recesi a to také částečně to spoždění vysvětluje. A e, ohledně toho, kdo má odpovědnost za realizaci e, potenciálu těchto smíšených a e, větší přidanou hodnotu získat, to je věc členských států, to je jejich pravomocí. Takže teď už bych chtěl jenom poděkovat za to, že jsme tady mohli být. Ta zpráva je skutečně E, dobrá a užitečná a dobře e, identifikuje ta jednotlivé oblasti. Jistě pochopíte, že vaše reakce nás tedy zrovna neuspokojila. E, kromě toho, že je to jeden z případů, paní Kustis, kde to je neferové, tady sedí šéf oddělení a musí vlastně tady dávat hlavu na pranýř za tu katastrofu a komise prostě nepovažuje za nutné se tady objevit. Dáme to ještě jednou na pořadné, očekávám, že sem přijde někdo, koho právem budeme moci pranýřovat za to všechno, co se tady stalo. A, a až budete identifikovat toho, kdo se má tu hlavu položit, tak nám to řekněte a dřív to neuděláme. Já vás prostě nechci tady nějak osočovat, ale není to fér. Prostě nemůžeme se vymlouvat tím, že ta doba nějak doběhla nebo vyběhla, ale když se podíváme na zprávu, tak to je skutečně dramatický rozvoj chybějící odpovědnosti. Zjevně máme příliš mnoho peněz, nedáváme na peníze pozor. A to je prostě prastarý poznatek. V mém regionu před 20-25 lety se eh, v prostřednictvím PPE postavil tunel. Eh, komisář rozpočtový o čem hovoří, protože ten tam vládnul. A výsledek vá, že 25, tento projekt jako PPE byl o 25 dražší, než kdyby to byl normální projekt. To znamená, že to daňové poplatníky připravil o mnoho peněz. A to je otázka, kterou je třeba vyjasnit a to, budeme udělat, to uděláme velice zevrubně. A doufám, že tedy někdo z komise přijde, ale nebude nám říkat, že za to nemůžeme. To je naprosto nepřijatelné. Musím říci, že jsem tedy eh, opravdu rozhořčena, jak se tady jaksi promávají věci. Tohle to skutečně neproběhlo dobře a ještě se k tomu vrátíme. Děkujeme vám tedy za vaše poznámky. Tím je tedy prezentace vyřízená, ale pane Eriksu, je mi to líto, budeme vás potřebovat ještě jednou. Hold, budeme muset eh, se, se sejít ještě po druhé a já doufám, že příslušné výbory se tím také budou zaobírat. A taky prosím, abychom upozornili na tuto zprávu výbor pro dopravu. Už máte, pane Herixi, nějakou pozvánku od výboru pro dopravu? No to by bylo tedy rozhodně nesmírně důležité. Výbor pro dopravu byl na dnešní schůzi pozván a myslím si, že bychom mu tuto zprávu měli skutečně předat. Děkuji mnohokrát a teď se dostáváme k dalšímu bodu. Der Haushaltsausschuss, ja roz, eh, Mikrofon. A měli bychom také diskutovat otázku EFSI s výborem pro rozpočet. Děkuji. Eh, Děkuji. Takže bod číslo 13, to je zvláštní zpráva energie z obnovitelných zdrojů pro udržitelný rozvoj venkova, významné potenciální synergie, většinou však nerealizované. Spravodajkou je paní Karen Kadenbach, ale nejprve dáme slovo Eh, členovi účetního dvora pana, eh, panu Samu Džerebovi. Děkuji, pane předsedo, děkuji vážené poslankyně a poslanci, že tady mám možnost diskutovat s vámi o hlavních závěrech a eh, vývodech vzhledem k této zprávě. Několik Eh, programů pro eh, financování eh, takovýchto projektů v oblasti obnovitelné energie existují uvnitř Unie. Jedním z nich je zemědělský fond a my se snažíme vystopovat vztah mezi obnovitelnými zdroji a rozvojem. A je otázkou, jak se vlastně do takovýchto projektů dostává specifická role těch aspektů zemědělského rozvoje. A e, dospěli jsme k závěru, že tady existují potenciální synergie mezi obnovitelnou politikou v oblasti energetiky a rozvojem venkova, ale zatím tyto synergie zůstávají e, víceméně nevyužity a aby bylo možno maximalizovat hospodářské zisky, e, výhody, e, tak je třeba, e, aby rozvojová politika byla dobře adaptovaná na místní možnosti a místní podmínky. My jsme zjistili, že tady je malé propojení mezi obnovitelnými zdroji a míst rozvojem e, venkova e, v národních strategiích e, a přitom tam existují možnosti financování a v tomto směru se obdobně vyjádřila také komise. Některé nástroje v rámci pro projekty pro obnovitelnou energii mají možnost situaci zlepšit. Nicméně udržitelný rozvoj pro bioenergii stávající ani budoucí nechrání e, e, e, venkovské oblasti dost proti rizikům a nemaximalizuje potenciál pro další udržitelný rozvoj. Hlavní problémy jsou spojeny s intenzifikací zemědělské výroby a zprávy lesů zdrojů pla, eh, pálení biomasy a eh, udržitelná rizika, eh, udržitelné možnosti jsou vlastně nedostatečně využít, využity a specifická e, zjištění, která se vztahují k rozvoji venkova, by měla být vzata v potaz, protože mohou na pomoci realizaci e, cílů v oblasti obnovitelné energie a měly by být propojeny se udržitelným rozvojem venkovských oblastí Unie. Nicméně komise dostatečně nevysvětlila eh, tyto věci, neposkytla nějaké poradenství, ani neidentifikovala, jak by vlastně v tomto směru se měly jednotlivé finanční zdroje doplňovat. A výsledkem je, že většina eh, těch navštívených členských států eh, neprioritizuje ty projekty, které by se mohly podepsat pod Eh, lepší rozvoj venkova. Nicméně jsou tady případy dobré praxe, eh, kdy byly rozvinuty dobré strategie. Do října 2017, což je vlastně téměř čtyři roky poté, co započal stávající finanční rámec, pouze 5, milionů, 5 eh, byly použity v oblasti 5C, takže my jsme provedli auditem některé projekty, projekty z roku 2007 až 2014 a zjistili jsme, že komise nemá nějaké souhrné e, informace E, o e, hledně vydávání na e, projekty udržitelné energie ve venkovských oblastech za roky 2005 až 7. A rovněž jsou tady omezené informace, čeho bylo dosaženo z penězi, které vydány byly. Přes určitá zlepšení v roce 2004, pro, v programovacím období 2014 až 2020 zůstávají tady nedostatky v monitorovacím Eh, v průběhu monitorování. Eh, a to se týká především ukazatelů. Členské státy eh, definovaly určité projekty, například upgrade farem s fotovoltaickými panely a tak dále, což potom samozřejmě umožňuje lepší srovnatelnost mezi situací v jednotlivých státech. Členská Evropská komise také poskytla státům po poradenství, jak e, vlastně hodnotit pomocí hodnotících zpráv, ale výsledky ještě nejsou úplně spolehlivé. My jsme se zabývali i investicemi a e, těmi, e, těmi kteří Eh, tedy eh, realizovali tyto projekty pro svou vlastní eh, potřebu. Většina těch projektů byla pozitivních, ale jsou tady určité nedostatky ve výběrových postupech členských států a někde se jednalo o ekonomický benefit pro majitele projektu a ne pro příslušnou venkovskou oblast. To není úplně proti pravidlům, ale myslíme si, že lepší řízení by mohlo těch ten nedostatek finančních, těch, ten omezený objem finančních zdrojů lépe využít. A přicházíme proto s následujícími doporučením e, při koncipování budoucí e, politiky e, v oblasti obnovitelných zdrojů by měla Evropská komise vzít lépe v úvahu okolnosti a potřeby venkovských oblastí a integrovat také klimatické plány a plány národní energetiky a e, kolegislativci by měli definovat takovou politiku, která by e, nás lépe chránila před neudržitelným e, schromažďováním bio E, masy. A e, pak e, je tady také otázka investování do obnovitelné energetiky. Členské státy by měly poskytovat aktuální informace ve svých zprávách a v příslušné zprávě za rok 2019. Členské státy a komise by také měly více spolupracovat pro to, aby byly zajištěny relevantní E, podmínky a e, při vybírání projektů. Děkuji vám za pozornost. My vítáme pracovní dokument připravený paní Karin Kadenbach a pokud byste měli nějaké dotazy, jsem připraven je zodpovědět. Děkuji a teď můžeme dát slovo naší zpravodajce paní Karin Kadenbach. Ja, vielleicht äh, müssen wir ein bisschen... Možná, že bychom se měli těšit, že paní Gresle teď není místnosti, protože by se musela znova rozčílit. Protože i tady máme co dočinění se situací, kdy vlastně cíle, které jsme si sami stanovili jako parlament a dali jsme to také za úkol komisi, tak abychom tady prokázali, že peníze odpovídající rozpočtové položky byly vydávány v souvislosti s cíly a naším očekáváním. Víme, že v tomto případě za A se vydalo příliš mnoho peněz a za B pro jiné prostředky. A teď to řeknu drasticky u mnoha ostatních nebyly jasně definované indikátory, takže je velice obtížné pro účetní dvůr, ale v konečném efektu i pro daňového poplatníka zjistit, zda tyto peníze skutečně nesou tu evropskou přidanou hodnotu v konkrétním případu pro rozvoj venkovského prostoru. Protože eh, v Německu existují eh, peníze, peníze nemají žádnou asi mašličku. Eh, tady to jsou ale souvisí, protože tady musí ty peníze skutečně přinést výsledek. Musí to konkrétně vést k rozvoji venkovského prostoru a nemáme dostatek nástrojů, abychom to měřili. A vidím alespoň tady v tom prvním sdělení pana komisaře Hogena, co se týče budoucího vybavení společné zemědělské politiky, vidím ještě více možností a flexibility pro členské státy právě tuto problematiku, protože možná, že nám to ještě řekne komise. No, tady slyšíme pořád komisi, že říká, no tady nemůžeme toho moc dělat, protože to eh, leží v rukou členských států, jak ty programy vytvářejí, jak používají peníze. Podle mého názoru to není ale účel těchto prostředků a aby členské státy podle toho, jak se jim zrovno chce a za těžko doložitelných eh, postupů prostě ty peníze používaly. Já bych si přála, abychom podněty komise eh, Podněty pro komisi ze strany účetního dvora nebyly jenom jaksi brány na vědomí, ale bychom popřemýšleli, jak tedy další vybavení toho druhého sloupce, sloupu pilíře, promiňte, zemědělské politiky, Eh, zabudovali skutečně ten cíl, abychom opravdu podpořili rozvoj venkovského prostoru. Teď je důležité samozřejmě, abychom šli na obnovitelné zdroje energií, ale je to jenom, ale aby to byl jenom nástroj na obnovitelné energie. A další oblast to je také podpora biomasy v jiných uh, jednáních jsme viděli, že sotva u nás byly a teď tu tady nejsou vůbec kolegové z výboru Agrio, to je mi líto, že to neslyšeli, to, co tady právě zaznělo protože biomase per se není zrovna něco, co patří do kapitoly trvale udržitelného rozvoje. To v této souvislosti musíme ještě jednou zdůraznit a myslím si, že už jsem asi přečerpala svůj čas, ale doufám, že budeme mít ještě možnosti v těchto oblastech opravdu intenzivně se tomu věnovat, protože mezi občany výdaje ze zemědělské oblasti nejsou, těm ne, občané vůbec nerozumějí. A e, s výhledem do budoucí zemědělské politiky budeme mít méně peněz proto. A tak se musíme ptát, kde by se mělo šetřit. A druhý pilíř je nesmírně důležitý. A když ho eh, prostě E, budeme dál provozovat s, takovými s takovým nedbalým vydáváním peněz, jestli to smím tak vyjádřit, no tak přispějeme k tomu, že tady se prostě budou škrtat věci. A tím pádem neposloužíme tedy rozvoji venkovského rozvoje, ale ani konkurenceschopnosti Evropské unie, ani pro evropské občany. Takže má prozba je, aby eh, prostě tyto podněty se opravdu studovaly, abychom mohli prokázat, že naše evropské peníze, peníze daňových poplatníků jsou skutečně rozumně používány a že také dosahují těch cílů i v oblasti klimatu. Thank you, Mrs. Uh, Děkuji vám, paní Kadenbach. Na tuto zprávu máme trošku více času, protože to je uh, diskuze follow-up, uh, takže dám slovo více kolegům a jako první pan Zdechovský. Prodejce za, za její uh, zprávu nebo za její pracovní materiál uh, a za její úvod říkala, že uh, je škoda, že tady není paní předsedkyně Gressel, že by se rozčílila. Já myslím, že svým projevem jste dokázala uh, zdárně paní Gressel sekundovat. A myslím si, že hm, jestli budeme hledat kandidátku na příští eh, předsedkyni tohoto výboru, tak máte velikánskou šanci. Ale eh, to jsem říci nechtěl. Chtěl jsem poděkovat účetnímu dvoru za tuto zprávu, protože si myslím, že je uchopená velmi dobře a to téma vlastně obnovitelné energie a rozvoje venkova je tady poměrně velmi často kritizováno a je poměrně velmi často eh, předmětem, předmětem speciálních zpráv, ale my tam nevidíme za čtyři roky, co jsem europoslanec, prostě žádný výrazný progres. Řada těch programů je napsána vágně. Řada těch programů prostě nemá kritéria hodnocení. Řada těch programů je v každé zemi jinak eh, vyhodnocována a jinak čím způsobem je prostě k ní přistupováno. Otázka zdrojů energie je velmi komplexní, protože se dotýká širokého spektra oblastí. Především pak souvisí s palčivou otázkou změny klimatu, již pocítí eh, několik příštích generací. A v jak velkém rozsahu to bude a do jaké míry, to je eh, vlastně definováno přístupem, který nyní zvolíme. Evropská unie je jedním ze světových lídrů v řešení environmentálních problémů eh, v globalizovaném světě a má velmi tvrdé ambice pro řešení této palčivé otázky. Já rozhodně tyto ambice vítám, nicméně je zde eh, důležité a několikrát jsme se o tom přesvědčili, že tyto ambice a potenciál Evropské unie jsou často nenaplněné. Často zůstane jenom u těch ambicí. Ambiciózní plány si totiž vyžadují konkrétní strategie, měřitelné cíle, akční plány a pak tvrdou ruku komise na to, aby byly dodržovány jednotlivými členskými státy. Otázka obnovitelné energie je pro budoucnost Evropské unie unie dosti zásadní jelikož se dotýká nejen samotné kapacity dodávky energie ale také otázka, eh, je to otázka stěžejní co se týká geopolitického postavení evropské unie a její nezávislosti na zahraničních dodavatelích. dále bych zde zdůraznil že propojení mezi obnovitelnou energií a rozvojem venkova je poměrně dosti zajímavý aspekt protože z mého pohledu změna v této oblasti musí přijít z lokální, úroveň, z lokální úrovně. Navíc venkov má poměrně velký potenciál pro zpracování kvalitních projektů podporující obnovitelnou energii, například zmíněné bio, bioenergie. Čili já souhlasím s Evropským účetním dvorem, který shledává dost velký pro, prostor pro synergie mezi těmito oblastmi a zároveň bych rád vyjádřil politování nad tím, že účetní dvůr shledal tyto synergie doposavat za nerealizovatelné jak jsem již v úvodu zmínil v kontextu jiné zprávy Evropského účetního dvora, a to konkrétně zprávy 31 z roku 2016, vidíte, jakou, jakou už máme tady paměť, aspoň pětina rozpočtu Evropské unie by měla být vynaložena na opatření v oblasti klimatu komise by měla připravit strategický plán pro jednotlivé oblasti rozpočtu a koordinovat je se svými cíli v oblasti klimatických změn. já už jsem v této zprávě apeloval na komisi aby se více snažila o zapojení politických oblastí jako je zemědělství rybářství rozvoj venkova a další do vytváření synergií s úspěšnou environmentální politikou. a je rok two thousand and eighteen a co se stalo? nic určitě tedy chci opětovně vyzvat evropskou komisi aby připravila konkrétní konkrétní konkrétní konkrétní konkrétní akční plán a strategii pro budoucnost evropské unie ve, ve které vezme do, eh, v potaz všechny potenciální aspekty evropského rozpočtu a jejich možného propojení ne separovat jednotlivé kapitoly vždyť to tady říkáme každý rok Zároveň bych rád zdůraznil, že je opravdu potřeba podporovat projekty s přidanou hodnotou. Toto je opět často opakovaný argument a jde zde o klíčovou věc. Projekty musí být jakousi reflexí konzistentní evropské eh, eh, politiky, která je jeden celek a směřuje k naplnění určitých cílí, cílů jako pařížské umluvy. A na závěr bych si dovolil pouze dva body. Je samozřejmě nutné, aby komise motivovala i samotné členské státy k vyvíjení synergie a konkrétních lokálních strategií navázaných na Evropskou unii. Jinak to nebude fungovat. A zakončil bych asi tím, že řeknu ano, je to výzva, ale já mám rád výzvy a věřím, že Evropská unie je schopná jim bez váhání čelit a těším se, že brzo uvidíme více dalších konkrétních výsledků, kde budeme Evropskou komisi nikoliv kritizovat, ale chválit. Next... Děkuji vám. A nyní eh, další, kdo se bude zabývat tímto tématem, je pan Flanagan. Děkuji vám moc krát. Mě by zajímalo, jestli bylo správné tlumočení, nebo jestli jsem slyšel správně, že účetní dvůr řekl, že není příliš spojitost mezi venkovskými oblastmi. Mě by zajímalo, kdo, kdo, kdo jiný by je měl tedy zohledňovat, když ne oni, protože přesně o to tady jde. Není pochyb o tom, že obnovitelná, obnovitelná energie, jak říká eh, titul, je eh, zásadní pro eh, udržitelný svět a pro synergie. Tam, odkud pocházím já, je spousta projektů eh, v oblasti obnovitelné energie, ale je naprosto nulová napojenost na místní obyvatelstvo. Naprosto žádná. To, to nevymyslíte. Já pocházím z místa, kde jsme topili tím způsobem, že že jsme rukama eh, vytahovali eh, ty rašelinu a tou jsme topili, na té jsme sušili prádlo a tak dále. E, a teď jsme v situaci, kdy se snažíme přesvědčit naše obyvatelstvo, aby se e, posunulo k jinému řešení, k uhlíkově neutrálnímu řešení, což je skvělé, ale co to vlastně znamená? Nejenom, že nejsou synergie, ale my se spíš posouváme směrem od nezávislosti do situace, kdy máme e, všude spoustu turbín, na, které nijak neovládáme, nejsme jejich vlastníky, nemáme z nich zisky. A Myslím si, že většina lidí z Německa nebo z Francie, když by přijeli do Irska, tak by nečekali takto industrializovanou krajinu. A my bychom s těmi synergiemi zvládali situaci lépe, kdybychom měli nějaké výhody a nějaké zisky z těchto vyprodukovaných energií, ale nemáme. A výsledkem je, že se to zastavuje, protože místní říkají, ne, my to tady nechceme. Když si vezmete eh, celou oblast biomasy, tak tam jsou situace, kdy místní obyvatele eh, nejsou nějak zapojení eh, do produkce biomasy, lesnictví a tak dále. A ono to není příliš promyšlené. Tím pádem my teď máme pole, kde se pěstuje biomasa a ty eh, tím pádem eh, absorbují méně uhlíku než předtím. Například, eh, kde dříve to bylo 45 tun uhlíku na hektar, Eh, tak teď už je to jenom 12, takže to je o, o zhruba 40 tun na hektar eh, mé, méně a to všechno v zájmu obnovitelných zdrojů a v zájmu eh, zmírňování změny klimatu. Já si myslím, že není potřeba být genius, abychom viděli, že tohle není příliš dobrý nápad. A nejenom eh, tyto typy půdy eh, ukládají méně uhlíku než lesy, ale za peníze Evropské investiční banky se to děje za evropské peníze eh, a je nesmírně důležité, abychom to provedli správně, protože tam, odkud pocházím já, my jsme měli palivovou nezávislost. A to i v době hladomoru, kdy jsme neměli co jíst, tak nám bylo aspoň sakra teplo, ale v budoucnu už se to nedá očekávat. Pokud nezapojíte místní obyvatelstvo, což se nestalo, tak obyvatelstvo bude namítat, což eh, dělá teď a to brání pokroku. Takže eh, vaše zpráva má naprostou pravdu a mě by zajímalo, co si o tom myslí komise. Zejména pokud jde o biomasu, eh, musíme mít jasno. Pěstování eh, biomasy jakožto primárního produktu nedává smysl. Odpadní dřevo to ano, ale teď jsme v Evropě v situaci, kdy se spaluje biomasa, která má ale mnohem vyšší znečištění, než kdyby se spalovalo uhlí. To snad není ani možné. A vypnutý mikrofon. Děkuji vám, pane Flanagene. Tak a teď budete mít příležitost se dozvědět, co si myslí komise, protože to máme pana Hofmana. Paní Hofman, to je jedno. Paní Kádenbach, pan Jereb a Vážení poslanci, Děkuji a nejprve bych se chtěla obrátit na eh, zpravodajku a na člena účetního dvora. Děkuji moc krát za zprávy, je to velice zajímavé i pro nás, protože to ukazuje, že tu je co zlepšovat. Jak jste také už se vyjádřili. Nejprve, pokud jde o budoucnost eh, o politiky obnovitelné energie, tak na stole je momentálně legislativní návrh, o kterém diskutujeme s vámi, s parlamentem, a je tam řada bodů, které by měly zlepšit situaci. A měly by zlepšit některé ty otázky, o kterých jste se zmínili. Zejména jde o další rozvoj bioenergetické, o rozvoj kritérií bioenergetické udržitelnosti Eh, která by měla ale zajistit správné využívání biomasy v energetice a měly by být zač- začleněny určité pojistky pro používání biomasy z lesnictví. Eh, takže tímto způsobem získáme v podstatě společnou, eh, společná měřítka v této aktivitě. Pak jste se zmínili o dalších bodech, které byste rádi, aby se v budoucnu zlepšily. Upozornili jste na to, že nejsou informace, podle kterých by se dalo poměřovat, co současná politika přináší a co ne, zejména e, politika světového rozvoje. Nicméně tady bych e, se chtěla zmínit především o jednom bodu. V současném programovacím období měříme e, pomocí výsledkových indikátorů využívání aktivit v této oblasti. A výsledkové indikátory se nedají používat každý rok, protože na to je potřeba eh, nějaký čas, takže výsledky budeme mít v roce 2019. Pak bude vydána zvláštní zpráva, ve které budou informace o celkových investicích do výroby obnovitelné energie, a e, druhý indikátor, to je, ob, to je obnovitelná energie e, vyprodukovaná pomocí podporovaných projektů. To jsou dvě oblasti, kde proběhnou měření a mohu vás ujistit, eh, že komisi na indikátorech záleží, záleží, ale máme problém něco dostat od členských států, přímě řečeno. Takže v politice rozvoje venkova máme poměrně vyvinutý rámec společného monitoringu a evaluace, kde identifikujeme indikátory, které členské státy musí měřit, to mají povinnost. A máme tedy informace z mnoha oblastí, ale eh, zároveň to musíme vnímat trošku úměrně tomu úsilí, které členské státy musí vyvinout, aby eh, mohli měření provést. A není vždycky jednoduché jasně identifikovat kvantitu obnovitelné energie, eh, která je v tom projektu reálně vyprodukovaná. Nicméně pracujeme na tom, víme, že je to důležité a máme na těchto informacích zájem, že v roce 2019 budeme mít více znalostí. Pokud jde o budoucnost a o budoucí právní rámec rozvoje venkova, jak možná víte ze sdělení o budoucnosti zemědělství a potravinářství, eh, chtěli bychom podniknout několik zlepšení. Jedno z nich eh, je zcela jasně to, že se budeme orientovat na výsledky, zvolíme přístup založený na výsledcích. Budeme zkoumat, co z politiky vzejde, nikoli jakým způsobem toho členské státy dosáhnout. Takže obrátíme náš zřetel spíše na výsledky. E, také budeme požadovat, aby členské státy v každém programu prováděli velice upřímnou analýzu místních potřeb, eh, protože to je nesmírně důležité. Nejde tady o to dovolit členským státům dělat, co chtějí, ale musíme si připustit, že požadavky regionů a členských států se od sebe značně liší a my jim musíme dát možnost eh, opřít své strategie o analýzy, Eh, vztahující se k, ke konkrétnímu území. Není možné si myslet, že eh, může existovat představa platná pro všechny členské státy. Takže takovéto analýzy chceme podporovat. A eh, pokud jde o tu vaši myšlenku proofingu, od toho, kdo na to odkazujeme v našem dokumentu a chceme, aby to bylo zavedeno jakožto hodnotící nástroj, ale pro všechny ostatní politiky. Jaký vliv eh, mají jejich politiky na eh, venkovské oblasti? V budoucnu budeme mít společné indikátory, eh, tak jako teď, a budeme měřit i obnovitelné, obnovitelné zdroje energie a e, zaznělo tu, že bychom měli e, lépe vést členské státy, dávat jim více pokynů. Pan Flanagan říkal, že v jeho regionu e, není žádný přínos těch projektů pro místní populaci. Takže máme konkrétní reportování o projektech v rámci rozvoje venkova. Máme webovou stránku, kde pod kapitolou obnovitelná energie uvádíme příklady. Není, nejsou to jenom solární panely na střechách farem, i když to taky podporujeme, ale je to rozvoj koncepce obnovitelné energie přímo v terénu. Máme tam příklady a v rámci Evropského inovačního partnerství jsme vytvořili eh, pracovní skupinu, e, která se bude soustředovat na obnovitelnou energii a na poskytování osvědčených postupů členským státům. Takže hodně toho děláme proto, abychom informovali členské státy o tom, co je možné a doufáme, že to bude vyslyšeno. A e, také dáváme členským státům do budoucna povinnost e, aplikovat selekční kritéria pro výběr projektů, a e, identifikovali jsme také společnou metodiku, abychom zajistili, že budou vybrány ty nejlepší projekty. Děkuji vám moc krát. Uh, Děkuji, e, paní Hoffman a e, v účetnímu dvoru dávám tímto příležitost, aby reagoval na to, co považuje za důležité. Děkuji, pane předsedo, děkuji za všechny názory, za podporu našemu šetření. Možná některé odpovědi pro pana Fenigena. Já souhlasím se vším, co bylo řečeno. Pokud jsem nejprve jmenoval otázku udržitelnosti, tak my jsme také v naší zprávě zdůraznili, že to není synonymum. Udržitelná, obnovitelná energie není vždy udržitelná. Měli bychom být tedy e, více dbát na to, jak užíváme kaskádový, e, kaskádové využití biomasy pozor na to. A pak investice do eh, obnovitelné energie, tak jestli jsem tomu dobře rozuměl, eh, tak eh, jsme hovořili o velkých projektech. Nejprve jsme hovořili o tom, že tady vlastně obnovitelné zdroje jsou financovány z různých zdrojů, že tady jsou investice více druhové a že se zatím investovalo příliš do těch velkých zařízení. A samozřejmě eh, kromě venkovských oblastí, co bylo ještě vzáto v úvahu. Především jsme se zabývali tím, jak se vlastně členské státy vypořádávaly s vydáváním prostředků z IAF, z Evropského fondu pro obnovu a rozvoj venkova a zdálo se, že tady není žádné propojení. A proto jsme řekli v naší zprávě, že některé investice mají mnohem větší dopad na místní rozvoj než jiné. Pokud, dejme tomu, nějaký farmář umístí solární panely na střechu své farmy a je to pro jeho vlastní využití, tak nemůžeme hovořit o nějakém rozvoji rozvoji venkova, ale pokud financujete, eh, dejme tomu, produkci eh, topení v nějakém, eh, vytápění v nějaké větší oblasti, no tam už vlastně vytváříte určitou, určitý řetězec dodavatelský a Eh, tam už prostě se připravují ty odštěpky, připravují se ty panely a vytváří se ten eh, systém zateplování. To má mnohem větší dopad na celou oblast a eh, tady nám chybí vysvětlování ze strany členských států, jak vlastně s těmi prostředky nakládají. A pak ještě to k tomu, co řekla paní Hofman z Evropské komise. Vy jste řekla, že v roce 2019 budete mít nějaké výsledové ukazatele ohledně investic do obnovitelných zdrojů. Eh, je to spíš eh, ukazatel eh, výkonu. Já si myslím, že to je každopádně určité zlepšení oproti minulosti, ale pokud je to jediný ukazatel, který budete monitorovat, tak můžeme přijít, můžeme tady objevit nové řešení. Pokud objem eh, obnovitelné eh, energie je pouze jedinou věcí, kterou chcete eh, měřit, tak pak už potřebujete pouze jediný fond. EFRD byl eh, také přece propojený s rozvojem venkovských oblastí a pro, pokud tedy chceme rozvoj venkovských oblastí, tak potřebujeme nějaké ukazatele. Co bylo vlastně s těmi investicemi dosaženo? Nové pracovní příležitosti a nebo tady bylo vlastně pouze zajištěno, eh, zajištěn určitý objem obnovitelné energie těmi investicemi? Děkuji. Závěrem zpravodajka. Moje závěrečná otázka by se byla ubírala stejným směrem protože tato otázka je pro mě u těch indikátorů za prvé v roce 2016, to je doba, která je poměrně nepříznivá, když teď příští týden nebo v příštích týdnech dostaneme návrh komise, eh, konkrétní tedy legislativní návrh komise pro novou společnou zemědělskou politiku, protože v tom případě asi se tam neodrazí už znovu tyto nálezy. Budeme tedy asi muset čekat další roky, když chceme uh, odpovídajícím způsobem vybavit druhý pilíř. A teď druhá otázka. Jak zajistit to propojení mezi obnovitelnými energiemi a skutečným dopadem na regiony? Jak to lze měřit? Když se nám teď ani nedaří to, aby byly sestavovány prioritní seznamy pro programy ve členských státech, Já se obávám, že teď nebudeme nastalovat nějaký dialog, už máme takto 15 eh, minut spoždění. Dobře, tak to teda bylo všechno. Děkuji. Další zajímavé téma. Kdo tady kdy řekl, že výbor pro rozpočtovou kontrolu je nuda? I to další téma je zajímavé. Se dostáváme totiž k bodu 9. To se jedná o stanovisko, který, eh, které děláme pro eh, výbor REGI. Já eh, teda musím říct, že je zajímavé dělat stanovisko k našemu vlastnímu, k našemu vlastnímu ke své vlastní zprávě a pan Fanegan k tomu jistě také bude chtít eh, něco říct. Eh, když se podívám na eh, fondy soudržnosti vydané v Irsku, v severním Irsku, tak samozřejmě pokud Spojené království v příštím roce odejde, tak Severní Irsko už nedostane ani Eh, jeden z těchto fondů k dispozici, takže my se musíme dívat na oblast po roku 2020. Vydali jsme se na takovou eh, misi zjišťovací e, a zabývali jsme se některými e, projekty e, Interreg, přeshraničními projekty, které umožňují lidem z jedné strany hranice pracovat za hranicí jinde a také jsme prostě v tomto směru se zabývali možností e, přístupu ke zdravotnickým službám a dívali jsme se i na další problémy v severním Irsku. Například jsme hovořili e, s oběťmi e, se službou pro oběti a přeživší, což je také velice důležité. Navštívili jsme několik komunitních center, přesně řečeno dvě ve dvou komunitách a e, šlo o projekty, které umožnili, umožňují e, především mladým lidem, aby se setkávali, aby e, spolu trávili volný čas nějakým aktivním způsobem, hrou fotbalu či zpěvem hudbou a tak dále, aby tedy tady vznikly po letech konfliktu nějaké nové vazby mezi lidmi. Eh, takže eh, samozřejmě musím říct, že tyto dva programy eh, Interreg a PEACE program jsou zcela zásadní a my jenom doufáme, že tyto programy budou moci pokračovat i po Brexitu. A samozřejmě v tom smyslu musíme přesvědčit eh, Evropskou unii a zase bude zapotřebí eh, v tom případě, aby vláda Spojeného království financovala tyto programy i do budoucna. My se domníváme, že jsou nesmírně důležité, protože mají nesmírně pozitivní dopad na, eh, na, naš, na naší zemi a mělo by to tak být. Když jsem, byl, když jsem tu zprávu dostal, tak mi bylo řečeno, že bych Brexit měl nechat stranou, jak jen to je bude možné, ale ono je to opravdu dost obtížné, když se máme zabývat obdobím po roku 2019. Dostali jsme se do velké diskuze kolem hranice, kde vlastně bude ta eh, hranice a to je teda zásadní věc i pro celé vyjednávání kolem Brexitu, takže v tomto směru to zatím nechám stranou a eh, kolegové eh, si tedy mohou přečíst návrh stanoviska. Já doufám, že s většinou toho budou moci souhlasit. Nejdřív se hlásil pan Zeller, potom pan Fanegan. Prosím. Ehm, Děkuji ti mnohokrát, Dereku. Eh, já jsem měl tu čest vést příslušnou delegaci do Severního Irska a rád bych jenom řekl, že kdo se skutečně chce přesvědčit o účinnosti evropských programů, které měly svůj pozitivní dopad, ten by měl odjet do Severního Irska. Někdy ve zprávách existují mm, tyto reportáže nebo zprávy, jak vypadalo aktuální vysílání zpráv před 25 lety. Nebyl ani jeden jediný den, kdyby se nehovořilo o svrhávání bomb a o násilí eh, v severním Irsku, když si vzpomeneme na zprávy, ať už to bylo v Belfastu nebo v Derry. A z toho už nic Eh, není eh, hmatatelné. Ale všichni nám říkali, nenechte se klamat povrchem. Máme, vděčíme za to, že jsme členové Evropské unie, že tu máme mm, takovou eh, propustnou hranici mezi Severním Irskem eh, bezproblémovou a že také Evropská unie eh, tady uskutečňovala miliardové programy, které vedly k mírovému soužití. A až to nebude, tak neexistuje žádná záruka, protože to zůstane tak i do budoucna ale v tomto výboru jsem byl požádán mým váženým kolegou, který je zpravodajem ke stanovisku Dereka Warna, abych tady přečetl jeho eh, podklad. On píše, já e, velice vítám návrh stanoviska a skutečnost, že stanovisko uznává významné zisky, které e, představovala politika soudržnosti pro Severní Irsko. E, PIS a Interreg jsou dva programy, které měly zásadní dopad na celý region. V rámci stávajícího dlouhodobého finančního rámce vlastně jde o zisk téměř půl miliardy eur. Bez tohoto financování takové programy jako severozápadní vědecký e, park e, by vůbec nebyly možné. Jsou to programy, které e, prosazují a podporují přeshraniční podnikání a spolupráci a zároveň také nabízejí celou řadu sociálních a zdravotních iniciativ, a to včetně takových věcí, jako je podpora autistických dětí. Eh, velká většina finančních prostředků eh, na tyto všechny věci eh, pochází z Evropské unie a bez toho by to prostě neexistovalo. Mně se zdá zásadní, že navrhovatel podporuje pokračování tohoto financování a e, je zcela evidentní, že politika soudržnosti měla nepochybně zásadní a dobrý vliv na situaci v Severní Irsku a proto je důležité se zaměřit i na situaci v Severním Irsku po roce 2020. E, předseda, děkuji. Další je pan Fenegen, prosím. Já a Brian se hodně lišíme v řadě věcí, ale tady musím říct, že to, co právě řekl, je něco, s čím stoprocentně souhlasím. Hovoříte o situaci před 25 lety a jak to prostě tehdy bylo, když člověk zapnul televizi, hned se zišel o nějaké hrůze. Já si pamatuji na přítele Johna Regana, který už s námi není a před třemi lety řekl, já už teď mohu do dery a mohu sedět eh, s zády k oknu, aniž bych se musel obávat o svůj život. Já slova si stále pamatuji, to je ta zásadní změna a to musí pokračovat. Ten návrh stanoviska Dereku je excelentní. Potřebujeme Interreg, potřebujeme peace bonding, eh, abychom mohli dále financovat eh, tyto věci, abych, musíme najít nějakou cestu. Je to součást velice zásadní Eh, politiky a tady je prostě eh, já vládne v, té, eh, v tom, že by se snad ty peníze neměly všechny smysluplně využít, využít, no tak to je úplná mílka, protože budou a jsou využívány do posledního haléře. Otázka třeba kontrol na hranicích a tak dále. E, tady to jsou věci, které byly velmi dobře vynaloženy v minulosti, velmi dobře budou vynaloženy tyto prostředky i do budoucna. E, já vím, že se snažíte vyhnout slovu Brexit, ale mm, musím říct, že v návrhu je také řečeno, že je třeba najít nějaké řešení pro severní eh, Irsko po roce 2020. Existovala tady eh, jednotný, jednotná fronta napříč stranami v irském parlamentu v tom smyslu, že ta jednání probíhala dobře, ale teď vládne pocit, že s tím, jak se začíná hovořit o obchodu, aniž by se vlastně po pořádně rozhodlo, jak to bude s hranicí, tak to došlo k tomu, že druhá velká eh, strana eh, v parlamentu se začíná stavět kriticky k tomu, jak celý proces pokračuje a proto musíme být eh, velice kritičtí a možná se nějakým způsobem pochlapit, aby jsme nezůstali pozadu. Zatím to bylo dobré, ale musíme pokračovat i nadále s podporou Evropské unie. Takže závěrem dobré stanovisko stanovisko e, pro někoho, kdo není z Irska navíc ještě. Doufám, že se vám e, Severní Irsko líbilo. Moji kelčtí bratranci, e, ty vždycky rád vidím. Takže teď paní kolegyně z komise, paní González Fernández. Thank you, chair. Uh... Děkuji vám, pane předsedo komise. Vítá tuto zprávu, eh, vítá stanovisko. Jsem, jsem ráda, že eh, vaše návštěva byla úspěšná a že jste viděli, čeho politika soudržnosti dosáhla v Severním Irsku. Souhlasíme zcela s tím pozitivním dopadem. Eh, jenom bychom chtěli říct jednu věc. Tam, kde zpráva a stanovisko hovoří o programu PEACE, tak eh, většinou to tam zmiňuje jako severoirský program Peace, ale vy jistě dobře víte, že pokrývá i eh, pohraniční hrabství eh, Irska. Měli bychom zmínit tedy oba členské státy, oba regionu, takže bylo by lepší nazývat tento program zkrátka programem Peace. Vítáme také váš názor, že by měl pokračovat jak PIS, tak Interreg. Jak víte, tak to bylo součástí sdělení, které eh, komise předložila v prosinci 2017 Evropské radě. Eh, už tam jsme říkali, že bychom byli rádi, kdyby to pokračovalo na základě stávajících správních struktur. Takže ještě jednou děkuji a těšíme se zítra ve výboru Regina na debatu o zprávě. Děkuji, tady není příliš co schrnovat, nicméně beru tedy na vědomí to, co jste říkala, že tento program pokrývá jak Irskou republiku, tak Severní Irsko a vítám také komentáře pana Flanagena, který o tomto tématu ví pravděpodobně mnohem více než my všichni ostatní dohromady. Myslím si, že eh, já jsem to slovo tedy nemohl použít ve zprávě eh, vyjednávání o Brexitu budou stát a padat s tím, co se stane s touto hranicí. Zjevná odpověď je, že Velká Británie by měla zůstat na jednotném trhu a v celní unii, to by vyřešilo veškerý problém. Z pohledu rozpočtové kontroly, když jsme tam byli, tak my jsme neobdrželi žádné stížnosti. Jsem si jistý, že peníze byly vynaloženy správně. Jedna věc mě zaujala, když jsme tam byli, někdo tam řekl, že vždy obě, ob, obě komunity vždy vnímaly evropské finance jako něco vítaného, protože jsou neutrální, nepochází ani od jedné vlády a proto jsou přijatelné pro obě komunity a ty se proto staví pozitivně k evropským projektům. To je také možná eh, tajemstvím úspěchu eh, těchto eh, projektů a měli bychom proto zajistit, aby zejména tyto dva programy pokračovaly v budoucnu, ať už se v roce 2019 stane cokoliv. Máme tu lhutu pro pozměňovací návrhy, ty musí dorazit do 30. dubna a já se velice těším na pozměňovací návrhy kolegů. A tím jsme u konce tohoto bodu. Teď musíme počkat na Martinu, na poslední bod. Ještě tu není, ale je na cestě, takže dáme na pár minut pauzu. Okay, uh, here, so we can... Eh, Martina je tady, takže můžeme začít s bodem 10, informační dokument eh, Evropského účetního dvora, příspěvek ke zjednodušení výzkumného programu EU nad rámec programu Horizont 2020. Eh, takže fond je výbor, který je příslušný a je to tady Maja. Děkuji, pane eh, předsedo, vážené poslankyně, poslanci a zástupci komise, případně ti, kteří eh, to sledují eh, ve streamu. Eh, jsem velice rád, že mohu tady představit informaci o zjednodušení výzkumných programů Unie. V roce 2010 Evropský parlament zažádal o přístup, který by byl tolerantnější k rizikům a víc sledoval Eh, tedy eh, tyto záležitosti ve výzkumných programech. Výzkumný program Evropské unie Horizon 2020 je velice komplexní. Eh, je to 130 tisíc žádostí až k dnešnímu dni, 20 tisíc projektů, které získaly finanční krytí. Je to celá velká mašinerie a tak tento stroj by měl velmi hladce fungovat, tak, aby byl maximálně účinný. A já jsem zaznamenal jako e, zpravodaj e, Inter Alia z účetního dvora pro Horizont 2020, že zjednodušení takovéhoto programu není vůbec jednoduchou záležitostí. A to musím říct, že vlastně je taková, takový první poznatek e, v mém dokumentu. Je zásadní, aby výstup z těch změn E, takového programu je 2020, e, představoval rovnováhu mezi těmi nejrůznějšími zájmy v oblasti výzkumu a inovací a aby to zároveň e, také zohledňovalo nutnost postupného pokroku, progresivního krok po kroku. Jedná se tedy o nutnost zjednodušení a to proto je jedna věc. Komise chtěla také získat informace ohledně zjištění účetního dvara, co se týče komplexnosti programu a možnosti zjednodušení horizontu 2020. Dostali jsme tedy, byli jsme vyzváni, abychom vypracovali eh, tento eh, dokument eh, tak, aby to bylo relevantní pro víceletý finanční rámec a příslušný legislativní proces. Takže pracujeme na auditu, který skončí v prosinci letošního roku a který bude vycházet z takového šetření v oblasti výzkumu a inovací a toto šetření eh, přinese celou řadu eh, informací ohledně toho, jak eh, vlastně implementace Horizontu 2020 je vnímána těmi příjemci na žádost rady a komise vlastně se ukázalo, že máme velmi velmi eh, malé zdroje a ten příslušný eh, a, ten dokument byl tedy vypracován jako poměrně stručný a rychle. Jedna z věcí, která je relevantní při zjednodušování výzkumných eh, programů Unie, jsou na jedné straně tedy ty příslušné příspěvky a finanční zdroje eh, eh, pro plácení těchto, eh, těchto výzkumných programů. Ovšem, jak víme, tak proplácení je velmi často, jde velmi často ruku v ruce s nejrůznějšími chybami a jde o to, jak se jich vyvarovat. Eh, takže já eh, bych začal těmi pěti dilematy, eh, které to zjednodušení tak trochu komplikují. Je tady otázka toho, co je poměrně jednoznačné, že tady je příliš mnoho možná, že tady je příliš mnoho různých lidí a měnící se počtu lidí, že ta infrastruktura je nesmírně nákladná a že prostě celý systém je poměrně komplikovaný a často se mění a to jsou všechno faktory, které zvyšují náklady. A jedním z dopadů eh, může být, že eh, konzultanti, eh, poradci se velice obohatí a to je další důležitý signál, že eh, Horizont 2020 a jeho případné pokračování je možná opravdu příliš komplexní a že je zapotřebí zvlášť velkých eh, znalostí, aby člověk se v tom vyznal. Další věc je otázka právní jistoty. Na úrovni členských států na úrovni univerzit, výzkumných pracovišť, malých a středních podniků a dalších firm možná dochází k různorodým výkladům eh, při aplikaci grantů, ale zároveň je zapotřebí, aby tady prostě byla právní jistota v tom smyslu, že výklad pravidel je jednoznačný. Podle naší zkušenosti velmi často právě e, výklad pravidel je velmi rozvolněný a závěrem e, vlastně pak e, se dochází k tomu, že došlo k pochybení a že je třeba určité peníze vlastně vrátit, protože ti příjemci udělali chybu a přitom si mysleli, že žádnou neučinili. Třetí dilema. Národní zájmy či zájmy těch konkrétních vědeckých pracovišť a zájmy unijní pojištění. A to se vlastně vztahuje k tomu e, systému nárokovosti a proplácení. E, proplácení znamená e, vlastně pokrytí plných nákladů těch příjemců a možná unijní zájem je jít cestou nějakých paušálních částek. Další dilema je regionální rozdělení a e, ta zvaná excellence. To je citlivá záležitost. Horizont 2020 je něco, co vychází z intelektuální soutěže a jak vlastně e, ten výkon jednotlivých regionů v Unii vypadá. Zdali všechny regiony se zúčastní programu a mapa Unie ukazuje, že ta e, distribuce programů na eh, regionální úrovni není jedn, eh, jedn, stejnoměrná, není rovnocená, není vyvážená a že by tady patrně mělo být eh, jakési vybalancování té nutnosti prostě dát zadost excelenci, vy, vy, zdvihnout ji, odměnit ji a zároveň zajistit regionální e, vyváženou e, situaci. Pak je tady otázka e, tolerance rizik a důvěry. To také vlastně znamená, že by tady mělo být samořízení, samoregulace příjemci. Na druhé straně za veřejný zájem tomu také prospěje určitá e, odpovědnost a skládání účtů, e, a to jak ze strany příjemců, tak ze strany Evropské komise. Můj druhý a poslední slide se týká našich návrhů. Tyto návrhu, návrhy jsou velmi detailně propojeny s našimi zjištěními e, těch otázek, které jsou relevantní v každodenní praxi při implementaci Horizontu 2020. Jedno z těch témat je poměrně jednoduché, ale zároveň e, je, jde o něco, co se těžko dosahuje. Jedná se o rozumnou lhůtu mezi e, přijetím a implementací právních norem spojených s horizontem 20, 2020. E, vlastně ten, to zavedení horizontu 2020 přišlo tak trošičku minutu před 12. a pak bylo třeba vlastně z jednoho na, den na druhý vytvořit implementační systém. To není úplně dobrý začátek pro dobrou implementaci takto komplikovaného systému. Druhý návrh Tady jde o hodnocení dalšího užívání eh, simplifikovaných, zjednodušených eh, možností, jako jsou například právě ty paušální částky. Eh, takže pak je tady otázka hodnocení a zde účetní dvůr navrhuje žádnou revoluci, ale evoluci, to znamená postup krok po kroku. Možná, že by to mohlo jít cestou nějakého pilotního projektu, aby komise získala větší zkušenosti, jak eh, zacházet s těmi možnostmi eh, zjednodušeného Eh, eh, postupu při financování. A také je třeba samozřejmě vidět, jak ti příjemci budou na tyto možnosti, zjednodušené možnosti reagovat. Eh, pak je tady otázka nezávazných pravidel, těch takzvaných guidelines. Zjistili jsme ovšem, že tady je veliké riziko v tom, že pokud jsou tady určité pokyny, určité příklady, tak jsou vnímány jako závazné. A Eh, že všechno ostatní je v rozporu s pravidly a to není v pořádku, to není tak. Eh, takže je zapotřebí, aby vlastně ty audity eh, existovaly pro všechny ty úrovně, ale aby tyto pokyny a příklady nebyly vnímány jako jediné závazné. Pak je samozřejmě tady nutnost postupovat ve všech ohledech po krok po kroku, sdílet eh, dobré postupy, eh, to je takový evergreen. Zjistili jsme také, že velké firmy s komplexními finančními systémy se účastní, dejme tomu horizontu 2020, ale musí vytvořit vlastně více méně jakýsi stínový finanční systém, aby splnili všechna pravidla, která jdou ruku v ruce s horizontem 2020. A to samé se týká třeba univerzit. A mně eh, se tady jeví otázka, zdali můžeme vyřešit tento problém odlišných eh, účetních postupů, eh, tak abychom se zároveň vyhnuli aparentním, viditelným eh, odlišnostem při implementaci pravidel v jednotlivých, jednotlivých zemích a regionech. Pátý návrh, eh, ten prostě eh, se týká toho, jak najít ty dobré projekty prostřednictvím toho, čemu říkáme one-stop approach. Tady jde vlastně o to o tu pečeť excelence, ale zdá se, že e, řada aktérů je nespokojena, zklamána výsledkem toho e, řízení, přestože je jejich třeba program e, kvalitní, tak nebyl vybrán. Nebyl takto označen jako tím peče, tou pečetí kvality. A tady jde o to, zdali je možné rozbít ta sila, ve kterých se podle e, názoru některých nacházejí jednotlivá DG a zda je tady možno to všechno více propojit, protože e, úspěch e, Horizontu 2020 ne je, není tady jenom pro ty velké hrdiny, ale i pro ty lidi, kteří mohou s těmi prostředky pak něco konkrétního dále dělat. Takže to by z naší strany bylo v tuto chvíli všechno. Rád vám odpovím na otázky. Děkuji za prezentaci prezentaci a teď paní Dlabajová, naše zpravodajka. Děkuji vám moc krát, pane předsedo, děkuji účetnímu dvoru a e, komisi, děkuji zejména panu Brenikmajerovi a jeho týmu za to, že nám poskytl tento dokument, který se zabývá otázkou zjednodušení unijních výzkumných programů. Už e, před čtyřmi lety, když jsem přišla do tohoto parlamentu. Už od té doby eh, voláme po zjednodušení eh, evropského financování a evropského práva obecně. Není to eh, jednoduchý úkol, máme tu konkurující kompetence různých generálních ředitelství, která musí najít rovnováhu. Je to rovnováha mezi důvěrou na jedné straně a kontrolou na druhé straně. Co myslím tou rovnováhou mezi důvěrou a kontrolou, velice dobře odpovídá těm dilematům, o kterých jste hovořil. Vezměme si například Horizont 2020. To je nesmírně složité kvůli nařízením, pravidlům, pokynům, eh, postupům, různým eh, procedurám implementace a eh, spoust, kdy kvůli spoustě e, financovacích nástrojů. Tam potom vzniká obrovské riziko e, nesrovnalostí a neefektivností. Čistě e, kvůli složitosti celkového programu. Takže já jsem velice ráda, že se testují jako piloty inovativní modely, jako jsou paušály na, jedno, na nepřímé náklady a tak dále jsem velice ráda, že na základě analýz účetního dvora eh, by mohlo to schéma financování pomocí paušálu se osvědčit jako vhodný model, protože ta relativní jednoduchost by mohla povzbudit eh, účast zejména mladých vědců, malých a středních podniků a eh, nových zájemců o Horizont 2020. Takže já bych chtěla povzbudit komisi k tomu, aby využila možno, možnosti zjednodušených plateb, jako jsou paušály, e, vzhledem e, k výkonnostním kritériím je zapotřebí zajistit evropskou přidanou hodnotu. A to nejenom při přípravě FP9, ale také pro příští víceletý finanční rámec by to bylo dobré. Využívání inovativních nákladových modelů jakožto zjednodušení e, je náchylné k chybám vzhledem k právní jistotě a stabilitě, a e, povzbuzuje e, případné příjemce, aby se soustředili spíše na své projekty a ne tolik na administrativu projektů. A přesně to všichni chceme, aby ve výzkumných projektech se e, badatelé zabývali obsahem projektu a nikoli byrokracií a administrativou. Takže já bych chtěla poděkovat účetnímu dvoru za doporučení a návrhy a musím říct, že naprosto souhlasím se vším, a těším se také um, na výkonnostní audit zjednodušení v Horizontu 2020, který bude publikován na konci roku 2018. Takže děkuji moc krát a uh, těším se uh, také na to, co řekne komise o tom zjednodušení. Děkuji. Pan Zdechovský si bere slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já bych chtěl říci eh, něco k tomu, o čem se Martina zmínila předtím, ale přejdu na češtinu, protože si myslím, že se budu moci vyjadřovat mnohem lépe a také to bude mnohem kratší než v angličtině. Eh, Evropskému účetnímu dvoru za zajímavou analýzu dotýkající se možného zjednodušení rámcových eh, programů pro výzkum. A dále bych chtěl poděkovat i Martině za poměrně dobré vystižení těch základních problémů, které se v dokumentu nachází a které vlastně i my tady čtyři roky řešíme. Myslím si, že to, co bylo tady zaznělo v tom úvodním příspěvku, že opravdu čtyři roky voláme po nějaké reformě, která nepřichází, to už jsem tady říkal i v předchozím eh, příspěvku k, ke zprávě paní Kadenbach Eh, diskuze ohledně možných zjednodušení je z mýho pohledu rozhodně na místě, jelikož obecně je díky Evropské unii eh, podobným komplexním programům a komplexním programům vnímána jako byrokratický moloch, který svou těžkopádností není schopný flexibilně reagovat na aktuální problémy a v tomto případě na konkrétní potřeby vědy, výzkumu a inovací. Přitom tato oblast je a jak jsme slyšeli tady od reportéra pro rozpočet na rok 2019 pana Viotyho, i bude pro Evropskou unii zcela zásadní, především pro růst podnikání v důsledku růstu ekonomiky Bohužel komplexnost a množství pravidel rámcových pro, programů, o kterých jsme už tady taky dneska hovořili, podle mého ohr, odrazují velké množství potenciálních zajímavých projektů a jejich řešitelů od toho, aby se přihlásili do, do, do fondů, které vypisuje Evropská unie. Z toho také pramení značná geografická nerovnost Především, když se koukneme, kolik států střední a východní Evropy se do těchto projektů zapojuje, tak je to poměrně velmi nevyvážené i vzhledem k tomu, že řada států západní Evropy už si zvykla tyto projekty využívat. Také bych volal po zjednodušení tohoto komplexního byrokratického labirintu. Uh, Eh, o kterém se zmiňovala i Martina, který by zcela jistě přispělo k přilákání většího množství eh, nových inovativních projektů. Rozhodně bych také souhlasil s Evropským účetním dvorem, že využívání zjednodušeného proplácení výdajů, jako je vyplácení předběžných jednorázových částek, je velmi smysluplné, logické a nabízí flexibilní přístup především pro malé projekty které a malé zpracovatele, kteří nemůžou využít eh, většího spolufinancování. Rozhodně také doufám, že nás bude komise informovat o výsledcích dvou pilotních pilotních projektů, které testují využívání této metody jednorázových částech. Rozhodně bych také využil více moderních technologií, především těch digitálních, k maximálnímu zjednodušení zpracování přihlášek, vykazování účetnictví i zpracování pro, projektů. Tady chválím komisi za učiněné první kroky, třeba vytvoření online pra, eh, platformy a podobně. Myslím taky, že by komise měla vycvičit speciální pracovníky ve členských státech, kteří budou eh, schopni pomoci uchazečům eh, a příjemcům eh, s nezbytnou administrativou za pomoci aktivního poradenství, ne toho pasivního. Místo nabízení obecných guidelines, které mají přes tisíc stran a které jsou dosti vágní a mohou být eh, vyloženy různým způsobem. Především při kontrole eh, ve členských státech se vždycky směju, jak ty uh, guidelines jsou obecné a jak ten členský stát si dokáže, nebo jednotlivá kontrola v členském státu si to dokáže uh, vyložit jedním či druhým směrem. A Evropská unie uh, skrze Evropskou komisi pak není schopná vyložit, který výklad je správný. Čili, abych to schrnul, je potřeba ještě mnoho inovací, ale určitě jdeme správným směrem a budu se těšit na další informace od komise ohledně pokroku ve zjednodušení rámcových eh, programů pro financování vědy a výzkumu. A také se budu těšit na zvláštní zprávu, na další eh, zvláštní zprávu Evropského účetního dvora. Děkuji za pozornost. Uh, Děkuji. A slovo má komise, pan Birčev. Děkuji moc krát, pane předsedo, pane Brenikmajere, paní Dlabajová, vážení poslanci Evropského parlamentu. Velice si vážíme eh, toho dokumentu o zjednodušení a za ten děkuji účetnímu dvoru. Eh, vážíme si ho proto, že tato rada přichází v pravý čas. Eh, příští měsíc hodláme předložit nové návrhy pro příští rámcový program. Ale vážíme si této rady také proto, že je velice niancovaná a jasně ukazuje dilemata, před kterými my stojíme všichni, pokud jde o zjednodušování. A rozhodně to reflektuje naši zkušenost, že nic není složitější než zjednodušování. Takže k názoru účetního dvora eh, se hlásíme. Navzdory tomu, že zjednodušování je složité, si myslím, že jsme lezat z čeho dosáhli. E, panuje široká zhoda o tom, že Horizont 2020 učinil značné pokroky ve zjednodušování e, a že je milníkem. Když se podíváte na zprávu účetního dvora, tak ta hovoří o širokém využívání zjednodušených možností plateb, zejména paušálu pro nepřímé platby, potom vytvoření společného podpůrného centra, a vytvoření eh, panelu účastníků. Takže máme tu pokrok eh, ve zjednodušování, což uznávají naši stakeholdři. A my se na to díváme optimisticky a předpokládáme, že to bude zohledněno i eh, při dalším vývoji. Ale samozřejmě nemůžeme zůstat u tohoto stavu, musíme pokračovat dále a proto ta rada, kterou jsme obdrželi od účetního dvora, je pro nás nesmírně cená. Chtěl bych se zmínit o několika bodech eh, z příspěvku účetního dvora. Pokud jde o časový harmonogram, tak rozumná doba mezi přijetím eh, právního aktu a implementací, to je samozřejmě výzva pro spoluzákonodárce. Eh, komise navrhuje pravidlo 30 měsíců po vstupu v platnost, ale u zákonodárného procesu musíme zajistit rychlé přijetí. V době, kdy navrhneme nový právní rámec, bychom chtěli velice úzce spolupracovat s našimi stakeholdery na prováděcích aktech, tak, aby si všichni od začátku byli vědomi toho, jakým způsobem hodláme tato pravidla implementovat. Dále je potřeba eh, vyhodnocovat eh, možnosti zjednodušených nákladů, jakožto, eh, jako paušály a další. V horizontu 2020 téměř 30 výdajů se už nyní provádí v rámci těchto zjednodušených režimů. Máme paušál na nepřímé náklady, máme Marii Sklodovskou Kyrii, máme A nedávno jsme začali také s pilotním projektem financování pomocí paušálu. Jeden v oblasti zdravotnictví, jeden v oblasti nanotechnologie. A na Evropské výzkumné radě chceme také eh, zavést paušály pro zkoumání konceptů a jsou také žádosti o používání paušálu u Shift to Rail. Proč zavádíme tato opatření? Je to proto, že jsme přesvědčení o tom, že, má potenciál, že mají potenciál přinést zjednodušení a snížit chybovost. Ale také si uvědomujeme, jaká jsou dilemata spojená se zavedením paušálu. A e, já jsem si pozorně všiml poznámky pana Brenningmajera, který řekl, že to musí být přístup krok za krokem. A já si myslím, že to velice správně eh, odráží i naše úvahy. Za prvé, zavedení paušálů by eh, bylo problémem na úrovni příjemců, na úrovni stakeholderů. Proč? Protože dlouhá desetiletí eh, státní orgány žádali univerzity a výzkumné organizace, aby podávali zprávy o reálných nákladech takže univerzity a výzkumné organizace jsou schopné ukazovat státním orgánům náklady vzniklé výzkumem. Takže my jsme je takto vlastně zahnali k systému založenému na nákladech. Za druhé, jsou to obavy, že paušály sníží financování a za třetí, a na to narážel také pan Brenningmajer, u paušálu je požadavek změnit administrativní a finanční praxi a dále jsou tu problémy ohledně odpovědnosti jednotlivých partnerů při výzkumných projektech. Takže eh, stakeholdři jsou ochotní se podívat na to, jak chceme implementovat paušály, ale není to stoprocentně pozitivní. Dále, zavedení paušálu vytváří problémy s odpovědností. Musíme poměrně přísně hodnotit ex ante pravděpodobné náklady výzkumných projektů. To si žádá velice odlišný přístup od, od komise, pokud jde o evaluaci výzkumných projektů pokud jde o jejich monitoring, což souvisí právě s odpovědností v případě paušálu. Navzdory všem těmto faktorům jsme připraveni v příštím rámcovém programu zavést eh, systémem případ od případu další paušály, kdekoliv to bude nutné. Dále zcela souhlasíme s tím, že pokyny by měly být ku pomoci účastníkům a nejsou plánovány tak, aby byly závazné. A budeme se tímto doporučením samozřejmě dále řídit. Pokud jde o zesouladění s účetními praktikami příjemce, to je problém, který řešíme už mnoho let. Pokud jde o uznávání účetních praktik účastníků a příjemců situace se má následovně. Naše finanční nařízení jasně stanovuje pravidla, podle kterých mohou evropské náklady být způsobile na národní úrovni nebo na úrovni příjemce jsou uh, účetní praktiky, které neumožňují vyčíslit tyto náklady, které považujeme za způsobilé. A proto je pro nás těžké tyto účetní praktiky přijmout, protože velice často neumožňují přepočítat náklady vzniklé u určitého projektu. Mnohé výzkumné organizace a univerzity, ale i podniky eh, mají zkrátka eh, mají nákladová centra, ale tam není možné identifikovat náklady na konkrétní evropský projekt. Proto budeme také dále uvažovat o tom, do jaké míry budeme moci akceptovat účetní praktiky členských států a účastníků, ale je pro nás důležité, aby to splňovalo omezení dané finančním nařízením. A konečně otázka jednotného kontaktního místa. Jak poukázal účetní dvůr, v horizontu 2020 je nadměrný počet žadatelů a pouze 14 projektů eh, se dočká financování, kdežto drtivá většina eh, překračuje práh a přesto jde o vynikající výzkumné projekty. Proto jsme zavedli takzvanou pečeť eh, excelence, což je jakýsi apel na další zdroje financování na evropské úrovni, aby byly financovány z, národních rozpočtů nebo ze strukturálních fondů. Domníváme se, že tito poskytovatele financí by měli financovat projekty, které byly zváženy Eh, v rámci Horizontu 2020 jako vynikající výzkumné projekty. Jaká jsou tady úzká místa? Spočívají v tom, že tito poskytovatelé financí automaticky neakceptují to, že projekt byl evaluován v rámci Horizontu 2020 a proto by měl dostat finance z národních financovacích systémů anebo ze strukturálních fondů. Proto v následujícím finančním výhledu zajistíme, aby financování těchto projektů bylo způsobilou akcí v rámci strukturálních fondů. Dalším úzkým místem je to, že jestliže v horizontu 2020 je přijat projekt nějakého malého a středního podniku například, tak úroveň financování je 120 a pravidla e, Evropské komise pro státní pomoc tady neplatí. Jestliže by členské státy chtěly e, v rámci, svých, v rámci svého národního programu financovat takový projekt, anebo v kontextu programu strukturálních fondů, tak potom platí jiná pravidla pro způsobilost nákladů. Hlavně z důvodu předpisů pro státní pomoc. My jsme v úzkém kontaktu s našimi kolegy z DG Competition a dospěli jsme k dohodě, že projekty, které mají tu pečeť excelentnosti a které byly shledány způsobilými pro Horizont 2020, budou v budoucnu financovány přesně podle stejných pravidel jako v Horizontu 2020. Takže tolik od nás k těm pěti bodům. Takže závěrem jsme přesvědčeni o tom, že jsme dosáhli velkých pokroků v horizontu 2020 a vnímáme to optimisticky. Předpokládáme, že chybovost se bude snižovat, ale nejprve musíme pokročit s tím zjednodušováním. A v tomto kontextu budeme postupovat případ od případu a více využívat možnosti paušálu tam, kde je to vhodné. Budeme se zkoumat také, budeme se zabývat otázkou přijímání účetních praktik, pakliže jsou slučitelné s finančním nařízením. Děkuji vám. Ja, danke schön. Der Kollege Zeller hat noch ums Wort gebeten. Ještě tady žádal kolega o slovo. To už se vyřídilo, ano, dobře. Protože jste hovořil o e, finančním nařízení, to, co jste tady přednesl, se tak trochu přece jenom hodně lišilo od toho, co generální ředitelství pro rozpočet nám nařídilo právě ve finančním nařízení právě, že tyto usual accounting practices by měly platit a že by měly existovat dokonce také určité zákazy kontroly v určitých oblastech. A to tedy Musím říci, že z titulu toho, co jste tady přednesl, to mi připadá jako trošku dramatické, protože se, to, to jaksi není stejné zhodné, takže by tady mělo dojít snad s nějaké dohodě věci, které jsou neslučitelné je tedy třeba akceptovat? No přece se musí prosazovat evropská pravidla. Kdo dostává evropské peníze, no tak to je mi líto, ale ten musí také akceptovat evropské normy. Eh, Rada bych se vás zeptala, jaká omezení vidíte v tom novém finančním nařízení pro vaší práci. Uh. Wir sehen die neue Haushaltsordnung. Eh, na, nový finančne, na nové finanční nařízení pohlížíme velice pozitivně protože nám jako komisi umožňuje flexibilitu v mnoha ohledech. Za prvé, když se jedná o všechny ty formy podpory, finanční nařízení počítá se zpětnou úhradou eh, na, prostě s různými formami úhrad a také jsme vzali na vědomí, že vznikly nové kategorie eh, pro úhradu peněz vázané na výkon a to je záležitost, kterou přeskoumáme. Naším cílem je, abychom v našich pravidlech se řídili co možná nejvíce finančním nařízením, abychom prostě se z cílu stali, stal jednotný nástroj i pro oblast inovace. Ano, jednotná pravidla, no to je vždycky důležité a to už samo o sobě. Eh, kdybychom měli jednotná pravidla, měli bychom opravdu zjednodušení. No, proto je třeba se o to snažit, ale mně se teď jedná o ty otázky účetních systémů. Jak tady vidíte nový finanční, nové finanční nařízení eh, s tím, co jste tady částečně přednesl, že tady máme neslučitelnost národních postupů eh, týkající se jaksi různého oddělování nákladů. Já si myslím, že zásadní otázkou pro oblast výzkumu a inovace je, když pracujeme v systémech, kde naběhnuté náklady mají být uhrazeny že tyto národní systémy musí umožnit, aby ty naběhlé náklady se identifikovaly. a že tedy jednotlivé národní účetní systémy v jednotlivých členských státech nejsou jaksi vybaveny na to, aby jednotlivé náklady, které vznikají při určitém projektu, bylo možno jaksi rekonstruovat nebo zpětně sledovat na celý, například na univerzitách nebo v některých výzkumných střediskách existuje takové centrální místo, pro všechny ty účetní operace je velice obtížné na základě těchto účetních systémů zjistit, kolik produktivních hodin pracoval výzkumník na nějakém programu. A pro nás tyto naběhnuté náklady na projektu jsou směrodatné. A když v účetním systému to není nějak zaknihované, no tak je pro nás obtížné to rozšifrovat. No, to chápu. Děkuji mnohokrát. Eh, chce něco říct účetní dvůr? Děkuji paní Gresle velice stručně. Role účetního dvora je velice umírněná a skromná. My provádíme naše analýzy na ročním základě. a dospíváme tak k různým návrhům pro zákonodárce a pro komisi při přípravě těchto programů. Já jsem skutečně rád, že se nám dostává podpory naší analýze a e, našim e, návrhům a účetní dvůr je vždy, vždy k dispozici, aby e, podal svůj názor e, na efektivitu příslušných programů a učinil případně návrhy legislativních norem, které by mohly být dobré v praxi. No, tak to vás můžeme jenom povzbudit, protože vidíme, že eh, v současné, v tomto programu, pro tento rok jsou jiné programy, ale není tam výzkum, takže by bylo dobré, kdybychom příští rok dostali opět specifickou zprávu nebo zvláštní zprávu právě pro oblast výzkumu. No, ve skutečnosti, kromě naší výroční zprávy a e, také našemu prohlášení k horizontu 2020 e, máme ještě audit e, performance Horizontu 2020 k vypracování na základě schrnutí a šetření těch Eh, příjemců a eh, pokusíme se také vypracovat eh, nějaké nápomocné návrhy ohledně aplikace Horizontu 2020 v probíhajícím programu. Děkuji mnohokrát, tím jsme uzavřeli tento program, to znamená, dospěli jsme ke konci naší schůzy. Příště se sejdeme 14. května a přeji vám do té doby hezkou, hezký čas, přeji vám hezký večer. Na